11.30 a pak začneme hlasovat, včetně návrhu této zprávy. Děkuji.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

Zufrieden? Ja, also gemessen an dem, was.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 Pedros. Thank you. Uh, dear colleagues, please take your seats. Vážení kolegové, prosím, zaujměte svá místa. Za 30 vteřin budeme začínat.